Já, guten Morgen. Krásné dobré ráno, já se omlouvám za to, že začínáme později. Omlouvám se všem, kteří jsou tady, omlouvám se také 48 tlumočníků, kteří tady čekají na práci, čili zahajujeme naše porady. Srdečně vítám generálního tajemníka Evropské komise, pana Tajana, pana Grafa a samozřejmě pana Tomo Gurucu z Evropského účetního dvora, eh, který bude mm, hovořit o, o výdajích a uděluji mu hned slovo, prosím. Eh, Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Dámy a pánové, pane generální tajemníku Evropské komise, eh, eh, je mi velikým potěšením, že mohu dnes vám předložit výsledky práce účetního dvora tentokrát týkající se administrativních výdajů Evropské komise. Přišel jsem, abych vám představil závěry Eh, účetního dvora týkající se kapitoly 5 víceletého finančního plánu, co se týče finančních výdajů. Uzavřeli jsme eh, eh, hodnocení chybovosti, která je 0,6 číslo, které zůstává na stejné úrovni jako v minulých letech a které zůstá eh, vlastně pod tou hranicí, pod tou mezi, kterou stanovil účetní dvor. 151 transakcí, eh, kterými se, tribuna, eh, kterými se účetní dvor zaobíral, 84 souvisely s Evropskou komisí. Kromě toho jsme objevili slabiny v řízení příspěvku rodinných, tak jako některé chyby chyby v propočtu personálních nákladů, eh, eh, eh, které spravovalo patřičné oddělení komise. Účetní dvor doporučuje, aby komise zahájila uskutečňování opatření, aby personál byl pravidelně seznamoval, byl seznamován s dokumentací a akreditoval svou osobní situaci stejně tak, jako je nutno zlepšit systémy eh, pro šíření všech informací, které mohou mít dopad na propočítání platů, důchodů a rodinných příspěvků. Eh, výroční zpráva konstatuje, že slabiny stále ještě existují a proto dá dává eh, doporučení komisi. Ještě jednou vám srdečně děkuji za pozornost, dámy a pánové, a samozřejmě jsem vám k dispozici pro veškeré vaše otázky. Děkuji mnohokrát. Ano, děkujeme. Dnes, kromě výroční zprávy účetního dvora, jednáme také o follow-up komise týkající se udělení absolutoria za minulý rok a samozřejmě activity repit generálního tajemníka a všech ostatních, kteří pracují v generálním sekretariátu, kteří hráli systematickou roli při vyhotování výroční zprávy. Slovo má pan generální tajemník. Prosím pěkně. Děkuji vám, paní předsedkyně. Já musím říct, že to je pro mě velké potěšení být zde již po druhé eh, v mé funkci generálního tajemníka eh, komise. Chci také poděkovat eh, účetnímu dvoru a jeho předsedovi a také panu Telefovi, zvláštnímu zpravodaji. Děkuji za dobrou spolupráci kolem tohoto udělení absolutorie. Eh, musím říct, že váš výbor hrál zásadní roli a eh, máme společnou odpovědnost zajistit, aby rozpočet byl správně spravován a aby jeho pomocí bylo dosaženo skutečně hmatatelných výsledků. 0,8 je snížení eh, oproti roku 2014, to je povzbudivé, ale musíme i nadále zůstat bdělí a velice těsně spolupracovat s členskými ty, eh, kteří eh, spravují společně s námi 8 eh, toho celkového toku rozpočtu. A výkon je něco, na co tlačíme, co pro nás je důležité. Kapitola 3 zprávy ohledně horizontu 2020 je toho důkazem. Není jenom důležité, aby naše programy byly správně spravovány v souladu s pravidly, ale zároveň, aby také bylo dosahováno cílů. A proto komise Eh, Junckerova komise tolik eh, tlačí na výsledky. My pracujeme na všech aspektech eh, výkonu, tak abychom rovněž také zvyšovali naší vlastní výkonnost uvnitř komise, abychom dosahovali našich cílů a přidělovali rozpočtové prostředky nejefektivnějším možným způsobem. Rok 2015 je předmětem absolutoria. Dovolte, abych řekl pár slov o výsledcích za ten rok. Samozřejmě byl to Eh, rok plný výzev, jak z hlediska politik, tak z hlediska zprávy rozpočtu. Byli jsme svědkem řady krizí. Eh, krize uprchlická byla hlavní prioritou, ale zároveň zde byly teroristické útoky, ruský zákaz zemědělských dovozů, finanční nestabilita v Řecku a to hovořím pouze o několika z těchto výzev. Rozpočet Unie byl eh, opravdu velice zatížen a museli jsme pracovat maximálně flexibilně, abychom dostali prostředky tam, kde jich bylo zapotřebí. A ukázalo se, že je ještě více flexibility zapotřebí, abychom se vyrovnali s neočekávanými situacemi a proto navrhujeme více flexibility v zprávě v polovině období ohledně e, víceletého rámce. 2015 byl také rok, kdy vstoupil v platnost Fond pro strategické investice. E, v kritické chvíli oživování evropské ekonomiky. Eh, frontloading eh, iniciativy pro zaměstnávání mladých ukázal, že se snažíme opravdu důsledně vyrovnat se s nezaměstnaností mladých. Ale 2015 nebyl pouze rokem eh, pro reagování na krize. Zároveň jsme jako komise představili řadu priorit a ambiciozních cílů, například Evropskou agendu pro migraci a bezpečnost, strategii pro jednotný digitální trh, eh, Unii eh, kapitálovou a energetickou. Dovolte, abych eh, řekl pár slov o eh, generálním sekretariátu. 2015 byl prvním rokem, plným rokem implementace nových pracovních metod Junckerovy komise. Cílem eh, těchto metod je zvýraznit efektivitu komise, lépe eh, propojit jednotlivá oddělení, lépe spravovat eh, efektivním způsobem spravovat naše finanční zdroje a sekretariát v tomto směru hraje zásadní roli. Jeho pozice byla ještě posílena během eh, těchto, tohoto období. Koordinujeme eh, nejenom jménem předsedy, ale také jménem místopředsedů. Podporujeme předsedu a místo předsedy tím, že organizujeme projektové týmy, briefingy, poskytujeme poradenství v oblasti eh, politik a připravujeme základní zprávy. To je náš příspěvek pro E, bezešvé e, fungování a klidné e, hladké fungování i spolupráce mezi jednotlivými institucemi. A protože máme nové Eh, nové odpovědnosti, tak máme také 80 nových eh, pracovních míst, o těch jsme také hovořili. Tyto eh, nové posty byly okamžitě velice dobře využity v celé řadě oblastí. Generální sekretariát stále koordinuje reakce na uprchlickou krizi na jednotlivých úrovních našich složek. Generální sekretariát rovněž hrál zásadní roli při vypracování zpracovávání klíčových iniciativ, jako je digitální trh a e, energetický e, trh. Dohromady jsme vypracovali nějakých 70 sdělení, e, které se vztahují k prioritám Junckerovy komise. Generální tajemník rovněž vede práci při definování a implementaci jednotlivých kapitol evropského semestru. A rovněž jsme vytvořili lepší balíček regulací a pracujeme na meziinstitucionální dohodě, e, která byla mezi tím v roce 2015 také schválena mezi jednotlivými třemi institucemi. Také jsme e, vydali novou verzi transparentního registru, abychom podpořili politiku transparentnosti, která je ambiciozní a rovněž jsme také předložili jako komise návrh meziinstitucionálního registru transparentnosti. Také jsme eh, ní eh, velice zjednodušili eh, vytváření nových právních nástrojů. A teď ohledně výkonnosti. Přijali jsme velice zásadní kroky, abychom zvýšili výkonnost v komisi. Generální tajemník v roce 2015 vedl práci ohledně strategického plánování a cyklu a to e, zahrnuje plánování, stanovování cílu a vykazování. A prostřednictví této reformy jsme se snažili e, zlepšit kvality, kvalitu, snížit také počet e, ukazatelů a soustředit se na skutečně věci, na kterých záleží. Klíčem k celému systému, já už jsem o tom hovořil loni, je víceletý strategický plán, který vytváří každý generální ředitel. Spíš než vytváření nových Eh, ukazatelů a cílů každým rokem. Eh, všechna, eh, všechna oddělení vytvářejí stabilní plány na to víceleté období, která jsou, které jsou navzájem propojené jsem příliš rychlý, tak já jsem myslel, že hovořím pomalu. Tak já teda ještě zpomalím. Výchozím bodem pro tyto plány je eh, těch deset politických priorit Junckerovy komise, které jsou vyjádřeny formou generálních eh, obecných cílů, všeobecných cílů a ty eh, jdou ruku v ruce s ukazateli o dopadech, aby bylo možno právě ty dopady lépe hodnotit a ty samozřejmě zahrnují všechny hlavní cíle Evropy 2020. To dobře ukazuje, jak naše priority jdou ruku v ruce se strategií eh, pracovních míst a růstu Evropské unie. V strategických plánech generální ředitelé vysvětlují, jak jejich činnosti eh, eh, přispívají k cílům komise a to probíhá formou vlastně pevně stanovených cílů a ukazatelů. A v rámci tohoto základního rámce strategického plánování jsou potom jednotlivá, eh, jednotlivé hm, plány realizovány eh, na roční bázi. Eh, generální ředitelé budou potom hm, vlastně poprvé ve svých výročních zprávách o, hovořit o výsledcích za uplynulé období. My se domníváme, že tento nový systém je velice důležitým krokem ku předu eh, pro opravdové eh, efektivní řízení v komisi a je to eh, také něco, co dobře odpovídá systémům, které jsou platné v jiných veřejnoprávních institucích a e, samozřejmě zohledňujeme politické priority, jak Evropu 2020, tak těch deset priorit Evropské komise. Tyto věci jsou v centru všeho, co děláme. A tato nová struktura má také důsledky, e, co se týče zprávy našich prostředků. V roce 2016 jsme zavedli poprvé první metodologii e, pro rozdělování pracovníků uvnitř našich oddělení. Eh, a příspěvek pro politickou práci komisy je teď hlavním kritériem pro přidělování pracovníků. A teď bych se zabýval eh, Eh, zprávou o výkonu a zprávě eh, za loňský rok. V roce 2016 jsem předložil hodnocení za rok 2014 tomuto výboru podle příslušného článku smlouvy a už jsem řekl, že v roce 2015 se posuneme k integrovanějšímu typu eh, vykazování finančního výkaznictví v důsledku doporučení jak od Evropského parlamentu, tak od účetního dvora, doporučení, která nám již byla adresována v předchozím období. Takže tato nová zpráva se vlastně stává sloučením dvou předchozích zpráv. Hodnotící zprávy eh, podle článku 318, o kterém jsem již hovořil, a eh, syntézové zprávě o eh, výsledcích. Tato kombinace nám umožňuje poskytnout vlastně kompletnější obrázek o celém výkonu a pokrývá otázku toho, jak programy e, si vedou a jak komise e, spravuje rozpočet. A e, byl, tato zpráva vám byla předložena v loňském roce v říjnu. Takže formát zprávy se změnil, ale my i nadále jdeme cestou dodržování doporučení, která jsou velice užitečná ze strany Evropského parlamentu ohledně struktury a obsahu. Takže jdeme po jednotlivých eh, oddílech, eh, eh, hovoříme také o příspěvku k realizaci cílů do roku 2020 a také se víc zaměřujeme na ty kroky, které se zabývají velkými panevropskými výzvami. Loni jsem vám slíbil, že, v roce, že ve zprávě za rok 2015 vám snad dokážeme poskytnout kompletnější obrázek o tom, čeho jsme dosáhli v tom předchozím období skutečně, pokud se podíváte na tu zprávu, tak ona schrnuje výsledky e, řady e, exponovaných hodnocení. A já vám stručně uvedu některé příklady. Za prvé, je to sedmý víceletý eh, rámcový výzkumný program. Akumulovaný efekt představuje eh, ročně 2 miliardy eur. Rovněž podpořil 11 eh, laureátů na Nobelovu cenu. Za druhé, investice prostřednictvím Evropského fondu pro rozvoj venkova vytvořily 825 tisíc pracovních míst a nějakých 20 tisíc startupů. A e, v závěru ještě chci říct, že tato hodnocení ukazují, že studenti, kteří e, studovali v zahraničí díky programu Erasmus, e, své výhody při získávání pracovních míst zvýšily oproti studentům, kteří nevycestovali o 45 Toto jsou eh, příklady za předchozí programové období. Je příliš brzy na to, abych vám řekl detailně o současném programovém období, ale některé výchozí ukazatele jsou již velice pozitivní. Dám vám jeden příklad. V loňském roce jsem oznámil, že eh, zvýšíme naše vykazování ohledně Evropského fondu pro strategické investice a ve e, výroční zprávě o zprávě a výkonu můžeme již teď říct, že 100 miliard eur v investicích e, bylo prostřednictvím tohoto e, Junckerova, takzvaného Junckerova, Junckerova fondu vydáno a podpořeno tedy v do května loňského roku. Od té doby jsme také vydali tři hodnocení Komise Evropská investiční banka a jeden vnější auditor a všechna tato hodnocení dospěla ke zjištění, že Evropský fond pro strategické investice byl úspěšný e, a mobilizoval rovněž soukromý kapitál. A to je velká podpora eh, Evrop- eh, návrhu Evropské komise zvýšit kapacitu a eh, délku trvání tohoto fondu. A my doufáme, že se o těchto návrzích budeme moci shodnout rychle. Další slib, který jsem v loni učinil, je, že vás také budu informovat o eh, t, eh, iniciativě v oblasti dluhopisů. Leverage efekt je zhruba 12,9 eh, což je víc, než jsme vlastně vykázali v loňském roce. Takže u těchto dvou příkladů vás ještě mohu odkázat na eh, mnohem podrobnější informace v příslušné zprávě. Ale tady je taková obecnější věc, kterou bych eh, v této souvislosti chtěl sdělit. Eh, je to vlastně takový vstup k detailnější informaci k prohlášení o programech, které jsou vždy připojeny k návrhu rozpočtu. A informace obsažené v hodnotě hodnotící zprávě a ve výročních zprávách. A samozřejmě vykazujeme také informace o pokroku v e, realizaci cílů Evropy 2020 a kromě toho ještě také vydáváme pravidelně aktualizované zprávy o e, realizaci priorit komise. Takže samozřejmě se o vykazování snažíme čím dál tím intenzivněji a e, doufáme, e, že se Eh, tedy eh, účetní dvůr soustředí na třetí kapitolu. Eh, v příštím roce těšíme se na konstruktivní diskuzi při této příležitosti v příštím roce. A závěrem, paní předsedkyně, vážené členky a vážení členové tohoto výboru, bych chtěl ještě zopakovat to, co jsem řekl v loňském roce, v tom smyslu, že vytvořit prostředí výkonnosti trvá určitou dobu a je to také sdílená odpovědnost Dal jsem několik příkladů toho, jak se komise snaží opravdu zlepšit svou práci. Podpora parlamentu a rady a v neposlední řadě účetního dvora bude samozřejmě zásadní, tak jak to také je v oblasti finanční kontroly a slučitelnosti. A proto jsem velice rád, že teď začínáme pracovat společně na eh, rozpočtování založeném na výkonu a samozřejmě způsob, jakým měříme výkonnost, je předpokladem pro další pokrok v této oblasti. Informace, které získáváme, budou nepochybně příspěvkem k další práci na rozpočtu soustředěném na výsledky a některé závěry této práce již inspirovaly naše návrhy pro e, zprávu v polovině období e, o víceletém finančním rámci, e, takže další zjednodušení a flexibilita rozpočtu jsou z našeho pohledu klíčové. Myslíme si, že příležitost pro opravdu velký krok kupředu přijde s nový, novou generací víceletých programů, které budou předmětem nového víceletého rámce rámce a vnitřní hodnocení těchto e, návrhů pracovních programů bude k dispozici v letošním roce. Chci vás všechny závěrem ujistit, že komise je připravena přijít s návrhy ve vhodnou chvíli, které budou ambiciozní a které efektivně přispějí k realizaci našich cílů a k eh, pozvednutí těch výzev, které před námi jsou. Děkuji vám srdečně a nyní dostane hned slovo pan zpravodaj Celo. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Nejdříve bych se rád omluvil, protože jsem přišel pozdě. To souvisí s tím, že mám mnoho funkcí různých. Zároveň nyní se koná příprava delegace výboru pro rozvoj do Čadu a já jako vedoucí delegace, jsem byl zvolen vedoucí této, vedoucím této delegace a musel jsem tam dořešit ještě jisté otevřené otázky a proto se ještě jednou omlouvám, že jsem dorazil pozdě. Děkuji také panu Muguruzovi z účetního dvoru za jeho zprávu a zejména také děkuji panu generálnímu tajemníkovi komise Italianermu za jeho vysvětlení, velice podrobná a za dobrou spolupráci, kterou jsme měli předem. Co se týče kvóty chybovosti, ta je téměř v pořádku, co se týče vlastních eh, správních eh, výdajů, jak to již zmínil pan Muguruza. Což je správné, my musíme jít příkladem. My musíme jasně ukázat, že naše výdaje, výdaje, za které bezprostředně odpovídá komise, jsou v pořádku. A proto je dobré, abychom se dopouštěli co možná nejméně nesrovnalostí. Několik otázek či poznámek. Nebude se to ovšem týkat si to, o tom budeme diskutovat na jiném místě v jiný čas, až se bude hovořit o novém finančním nařízení. Komise v září 2016 předložila návrh na revizi finančního nařízení. Parlament a náš výbor vítají jakékoliv zjednodušování pravidel, která řídí přístup k evropským dotačním prostředkům. Ovšem, vidíme nebezpečí, že těch mnoho stálých změn by mohlo být kontraproduktivní. Neboť poslední verze nařízení vstoupila v platnost 1. ledna 2016 a ten nový text má vstoupit v platnost do 1. 1. 2018. Zároveň komise říká, že do roku 2018 předloží návrhy na zásadní změnu finančního nařízení, která pak má vstoupit v platnost 1. 1. 2020. I když to nové nařízení bude například přijato do podzima, tak podle mě je velice problematické, aby veškeří orgány, veškeří aktéři, kteří se na tom podílení byli schopni uplatňovat tuto změnu i do tří měsíců. Stávající návrh nařízení eh, nebyl doprovázen hodnocením dopadu a můžete nám tedy vysvětlit, proč jste se vzdali hodnocení dopadu dále k tématu výkonnosti. Problematika výkonnosti. Jak víte, náš výbor vítá eh, finanční řízení založené na výkonnosti a finanční plánování. Z tohoto pohledu eh, ta zpráva o eh, managementu a výkonnostní bilanci je pro nás velice důležitá, zejména to hodnocení výkonnosti. My si myslíme, že toto vždy by mělo být základem pro jakékoliv rozhodování o změně politických cílů či rozpočtu. Ovšem, obávám se, že to hodnocení nebude ani v budoucnu dostatečně zohledněno, neboť většinou přichází příliš pozdě a nebo takovéto hodnocení nejsou dostatečně přesná. Proto se vás ptám, pane generální tajemníku, jakým způsobem chcete propůjčit více váhy této analýze výkonnosti a zda hodláte zprávu zveřejňovat dříve, tak abyste poskytli účetnímu dvoru dostatek času k tomu, aby to mohl dobrým způsobem zhodnotit. Další téma, kodex chování. Již celá léta požaduje výbor pro rozpočtovou kontrolu přepracování těchto pravidel. Eh, loni jsme vyzvali komisi, aby definovala, co vlastně je střetem zájmu a aby poskytla jasná kritéria pro dodatečné zaměstnávání a také lhůtu pro takovéto zaměstnávání, tedy nedodatečné zaměstnávání, které někdo přijme po té, co odešel z nějaké funkce. Po té, co pan předseda, bývalý předseda komise Barroso, eh, takto eh, přijal nové zaměstnání a také Eh, paní Georgieva, bývalá místo předsedkyně komise, eh, komisařka pro rozpočet, která při svém slyšení v roce 2016 řekla, že generální sekretariát předloží nová pravidla. Eh, ptám se tedy, jak vypadá stávající situace, jak postupujete v této věci, zejména s ohledem na to, že bývalá místo předsedkyně a komisařka pro rozpočet paní Georgieva dříve než změnila svou funkci a přijela novou funkci, právě v instituci, ve které nyní je zaměstnána, s touto institucí ještě dříve eh, vyjednala rámcový program pro spolupráci, který je vybaven skutečně velkou částkou. Pan předseda Juncker eh, koncem minulého roku řekl, že tou takzvanou lhůtu pro komis, předsedy komise, kdy nesmí přijímat žádnou další funkci, prodlouží a to vítáme, ale my jsme tady i požadovali celou řadu dalších věcí, takže se ptám, pane generální temníku, můžete nám říct, jak vypadá současný stav věcí a nyní počet pracovníků na generálním sekretariátu. Když se dívám, jak se vyvíjí tedy počet zaměstnanců na generálním sekretariátu, mohli bychom dospět k názoru, že máte více zaměstnanců, ale méně politických iniciativ a méně legislativních záměrů neboť e, záměrem předsedy komise bylo to, aby se poněkud zmenšilo to regulační úsilí, které bylo někdy příliš silné, ale já se ptám, jak tedy přichází k této velice zajímavé a zvláštní situaci, že nám tady tomu, že máte má méně práce, máte více zaměstnanců. K písemným odpovědím, které jste nám, e, a my vám za to děkujeme, poskytli ve velice obšírné podobě. Mám takovou malou poznámku či doplňující otázku k otázce číslo 3, která se týká národních parlamentů. Kolik schůzek měl generální sekretariát s národními parlamenty? Kolik takovýchto schůzek zorganizoval v roce 2015 a dále? Pracovní skupina, která se týká referenta pro Velkou Británii, Tady jste poskytli spíše takovou administrativní odpověď. Já se ptám, zase myslíte, že mm, takováto pracovní skupina by byla uh, úspěšná, jakou roli vůbec může hrát v nějaké národní kampani, jak se z toho můžeme poučit a uh, jak by bývalo bylo možné spíše Brexitu zamezit. Dále odpověď na otázku 23 hodnocení dopadu. Podle nedávno zveřejněné studie Institutu pro hodnocení dopadu a vědecké hodnocení politik a legislativy musí komise v oblasti lepších právních předpisů poskytnout ještě mnoho další práce. Pane generální tajemníku, jak je možné, že mnoho legislativních záměrů je přijímáno bez hodnocení dopadu a v ostatních případech sice hodnocení dopadu bylo, ale nebyly ty údaje zveřejněny nebo byly zveřejněny pouze částečně. Tolik tedy z mé strany, děkuji. Předsedkyně, prosím, nyní má slovo generální tajemník. Děkuji paní předsedkyně a děkuji také zpravodaji panu Cellerovi ještě jednou za dobrou spolupráci a za velmi případné dotazy, které tady e, formuloval směrem ke mně. Dovolte, abych se na ně pokusil odpovědět. První otázka se vztahovala k finančnímu nařízení a to, co zde komise navrhla, je konsistentní návrh určitého zjednodušení, nejenom do změny ve finančním nařízení, ale zároveň obsahuje i takový ten návrh typu omnibus ohledně změn eh, v příslušných pravidlech v dalších částech legislativního balíčku. Eh, tyto návrhy byly již součástí původního návrhu víceletého finančního rámce, který eh, je teď v platnosti, ale jak už to tak v tom rozhodovacím procesu času eh, chodí, eh, tak eh, prostě spadly stranou v tom vyjednávání víceletého rámce. V tomto slova smyslu řada návrhů nejsou vlastně nové a my se snažíme tady předložit takový konsistentní návrh. Samozřejmě, pokud je finanční nařízení textem, který se příliš často mění, tak to eh, pro příjemce začíná být svízelné, začíná to být komplikované pro jednotlivá eh, administrativy, aby pravidla respektovala. Na druhé straně zjednodušování je něčím, co je obrovsky důležité a máme příklady, například v horizontu programu 2020, kde zjednodušování e, je prostě něčím, co nepřijde nikdy příliš pozdě. Vy se ptáte, proč nedošlo ke studii o dopadech, proč nebyla provedena studie o dopadech ohledně tohoto návrhu. Na jedné straně řada těch prvků zjednodušování se e, vlastně již ocitla v tom původním návrhu těch odvětvových programů, když to bylo součástí součástí víceletého finančního rámce a tím pádem byla pokryta studiemi o dopadech v té předchozí fázi. A za druhé, finanční nařízení je samozřejmě E, takovým souborem pravidel a postupů a proto je poměrně obtížné e, vytvořit e, studii o dopadech, o, dejme tomu, v oblasti dopadu na životní prostředí toho finančního nařízení jako takového. Co je ovšem důležité, je administrativní zátěž toho finančního nařízení. A to je něco, co zhodnoceno bylo v dokumentech, které jsou součástí našeho návrhu. V závěru e, také ještě proběhla veřejná konzultace předtím, než byl návrh předložen. Pak e, jste měl dotaz ohledně výkonu a e, zprávě o výroční zprávě o výkonu a řízení a vztahu k finančnímu hodnocení. Samozřejmě hodnocení může být až po. E, existuje samozřejmě hodnocení ex ante a ex post a vzhledem k těm lhůtám a k určitému spoždění při předkládání návrhu jejich implementaci je tady vždy otázka toho časového posunu mezi implementací a e, nových návrhů a jejich hodnocením. My pracujeme v relativně stabilním prostředí to e, souhlasím, ale to není až tak zásadní, protože programy mohou být neustále zlepšovány. Ono to je trochu komplikovanější e, ve chvíli, kdy se přesouváme směrem e, k novým oblastem. A to je také důvodem, proč pracujeme s systémem té toho hodnocení v polovině období a snažíme se ty výsledky eh, co nejdříve zapracovat do těch aktualizací a do, toho, do té zprávy v polovině období. Je to takový zjednodušenější přístup eh, k, ohledně přístupu k integraci. A teď ještě eh, zpráva o výkonu. Samozřejmě zpráva, ta souhrná zpráva, synthesis report, která je součástí výroční výroční zprávy Eh, byla vždy vydávána eh, trochu dřív, ale já si myslím, že to je prostě určitá cena, kterou platíme za to, že tady máme do jisté míry konzistentnější vykazování. Tato konzistentnost byla důležitým prvkem jak pro parlament, tak pro účetní dvůr, eh, když předkládala, předkládali určité doporučení ohledně toho zjednodušení a souhrnějšího přístupu před několika lety. A pak ještě ten etický kodex, tak zde eh, předseda Juncker oznámil předsedovi parlamentu, že chce změnit etický kodex ve dvou ohledech, eh, především eh, co se týče otázky toho, čemu říkáme electoral leave a za druhé Eh, takového toho eh, období eh, v uvozovkách nečinnosti pro bývalé členy Evropské komise, cooling off period, takže předseda v tomto směru konzultoval Evropský parlament, tedy upravit tyto aspekty. Pak jste měl dotaz ohledně tedy personální politiky, otázky toho, že tady přišlo, eh, přišlo mnoho eh, nových postů, eh, bylo vytvořeno mnoho nových postů pro generální sekretariát. Jak už jsem naznačil, celá řada nových iniciativ byly, byla připravena vlastně pod místo předsedy, generální tajemník pracuje pro místo předsedy také, takže ti noví pracovníci byli využiti právě proto, aby mohli pomoci místo v těchto nových iniciativách, vzhledem k tomu, že teď je tady eh, mnohem větší oproti předchozímu eh, období počet těchto iniciativ, takže já tady nevidím žádnou nekonzistentnost pak se ptáte eh, na počet návštěv národních parlamentů ze strany evropských komisařů. Eh, údaje, které mám, že eh, jsou takové, že za rok 2015 to bylo víc jak 200 návštěv v národních parlamentech. Měl bych také říct, že čím dál tím víc získáváme stanoviska od národních parlamentů. To je možno také vnímat v kontextu postupu podle žluté karty státy, ale i když není většina pro to, aby mohla dát vzniknout iniciativě Žlutá karta, tak my eh, vlastně konzultujeme jednotlivé národní parlamenty a v roce 2016 jsme dostali více jak 600 stanovisek ze strany národních parlamentů. A v závěru jste měli ještě dotaz ohledně té pracovní skupiny, eh, ohledně referenda ve Spojeném království. Vy jste se ptal, zda tato pracovní skupina byla úspěšná úspěšná? No, řekl bych, že to prostě e, ukazuje omezení, které má e, řízení, e, výkonnostní řízení. Já bych neřekl, že výsledek referenda ve Spojeném království je něčím, za co nese odpovědnost tato pracovní skupina. Každopádně byla neuvěřitelně užitečná při připravování příspěvku komise k dohodě, která byla nakonec uzavřena s Spojeným královstvím vím, protože se vlastně eh, definovaly o eh, limity toho, co, kam až je možné jít směrem k Velké Británii v rámci stávajícího rámce. Eh, takže do té míry úspěšná tato pracovní skupina byla. A pak vy jste hovořil ještě o její roli v kampani kolem referenda. Tady bych chtěl připomenout, že na zvláštní výrazný, výraznou žádost britské vlády se komise nezúčastnila zúčastnila aktivně toho referenda eh, nějakým způsobem a v tomto směru plně respektujeme stanovisko členského státu. A pak jste ještě měl dotaz, který se týkal Brexitu. Samozřejmě, že ta pracovní skupina eh, E, pro e, referendum ve Spojeném království byla mezi tím rozpuštěna a my teď máme pracovní skupinu pro přípravu a vedení e, těch jednání, která je mnohem větší, které předsedá Michel Barnier a první eh, důležitý úkol tohoto eh, útvaru je zajistit, eh, aby rozhodnutí britského lidu, což je odejít z Evropské unie, proběhlo prostě řádným způsobem a aby potom prostě došlo eh, eh, k bezešvému přechodu k tomu eh, novému rámci našich vztahů s Spojeným královstvím. Děkuji. My si vážíme vašeho smyslu pro humor a sdílíme ho. Myslím, že to byla velká chyba, velká chyba nezúčastnit se referenda, nenechat eh, komisaře, aby vystoupili na britské půdě a hovořili o některých dopadech, eh, protože britský eh, lid byl velmi špatně informován. Kolega Liberacký je další, prosím. Děkuji bardzo, paní předsedající. Děkuji, paní předsedkyně. Musím říci, že Mám poněkud smíšené pocity. Na jedné straně tady hovoříme, jako kdyby bylo vše v naprostém pořádku, že nemáme vyšší míru chybovosti a tak dále. Ovšem na druhé straně e, mám takový pocit, že se v zásadě vůbec nic neděje, že se nic nestalo, že tady pas, panuje jistá pasivita a já mám pocit, že necítím tu vedoucí sílu komise, například v případě Brexitu. zásadě to na mě dělá tento dojem, že komise není vůbec schopná jednat, nemůže jednat. Ovšem nyní hovoříme o absolutoriu. Hovořili jsme o tom, že třeba, eh, abychom zaměřili vše na výsledky. Ovšem pan Celer již eh, řekl několik eh, slov o tom, že má pocit, že komise je určována e, názory zvnějšku, že nemáme žádnou jasnost v oblasti finančního nařízení. E, bylo ohlášeno, že má být změněno, že má být zjednodušeno, ale my z toho máme zcela opačný pocit. E, naopak, že ta pravidla ve finančním nařízení jsou stále komplikovanější a ten chaos se neustále zvětšuje. Dále, kodex chování. naší pověsti velice uškodilo, myslím tím pověsti Evropské unie, že jsme zde měli pana Baroza, neboť nejdřív se tady ohlašovalo, že se k něčemu dojde a pak nakonec v jeho případě nedošlo vůbec k ničemu. Já si myslím, že když někdo pracuje na Evropské komisi, zejména jako komisař či komisařka, tak se zdá, že je to takový odrazový můstek k ještě lepším pracovním místům a funkcím. A my bychom měli jasně říci, že to není možné, aby tomu takto bylo. Doslechli jsem se, že administrativa, a to je taky prozba z mé strany, pokud to není správné, tak neopravte. Doslechli jsem se, že administrativa se skutečně zajímá s, s zabývá vnitřními záležitostmi, dělá vše pro to, aby si zachovala svá pracovní místa a že skutečnost je zcela jiná, že tedy zpráva administrativa Evropské unie vůbec nevnímá realitu a že je někde na měsíce. Já se ptám, že se ptám takto přehnaně, ale eh, Všimla by si vůbec administrativa Evropské komise, kdyby Unie přestala existovat? je třeba, abychom si mm, veškeré problémy, problémy otevřeně, otevřeně vše vyložili na stůl. Máme své politické cíle a e, Evropské unii se neustále vyčítá, že například nemáme v Junckerově plánu žádnou geografickou vyváženost, že není, nejsou k dispozici informace o tom, kdo ty prostředky z Junckerova plánu dostal. Lidé o tom vůbec nic neví. Ano, můžeme si říct, že lidé se eh, neinformují správným způsobem, že to neovládají, jak se tedy informovat, ale musím říct, že v politice žádné hloupé otázky nejsou. V politice mohou existovat pouze nedostatečné odpovědi. Pane generální tajemníku. má politická skupina očekává od Evropské komise, že komise skutečně ujme vedoucí úlohy. Komise musí vysílat pozitivní podněty, musí posílit Evropskou unii. A v této zprávě tohoto ducha, ducha vedoucí síly vůbec nevidíme. Tolik poznámky z naší strany, poznámky naší politické skupiny. A nyní písemné odpovědi. Pan Celer o nich již eh, detailně hovořil, proto se k tomu již vyjadřovat nebudu. Ale ještě jedna prozba z mé zprávy. Prosím o více jasnosti, více jednoznačnosti, více efektivity, a více síly, více úsilí a snahy problémy řešit. To by bylo vhodné. Neboť není možné, aby Evropská komise byla někde zcela na konci věcí. Ne, zcela naopak. Musí skutečně přijmout vedoucí úlohu, to nás chybí. Děkuji, paní předsedkyně. Pokud má eh, pan generální tajemník také odpovědět, tak je důležité, abychom byli všichni struční. Ne déle než dvě, tři minuty. Prosím, paní kolegyně Dlabajová. Děkuji, paní předsedkyně. Vážený pane, chtěla bych vám nejprve poděkovat za všechny poskytnuté odpovědi a začala bych něčím eh, takovým odlehčenějším a pozitivním. Jsem ráda, že Evropská komise se eh, soustředí eh, na jmenování nových osob a 37 v roce 2015, je tady 48 v roce 2016 žen. E, děkuji a chci vás upozornit a zajistit, že i po odchodu e, komisařky Georgievy, Georgievy e, budeme i nadále sledovat tento cíl genderového, genderové rovnováhy v roce 2016 a dál. Jak už jste slyšel ale od dalších kolegů a kolegů, kolegyň. Evropská unie stojí tváří v tvář vnitřní a vnějších výzev a já si nemyslím, že to je zrovna dobrý příspěvek k 60 letému výročí, které budeme letos mít na paměti, ale je tady otázka nového rozdělení kompetencí na úrovni regionální, národní a nadnárodní a Evropská komise musí své činnosti přizpůsobovat tomu eh, přístupu, který by byl souhrný, horizontální, eh, tak, eh, aby se více projevily tyto činnosti na národních a regionálních teritoriích. Myslím, že bychom se více měli soustředit na činnosti, které mají evropskou přidanou hodnotu a které všichni sdílejí. Řada stávajících aktivit je v současné době izolována v jednotlivých DG, aniž by tady bylo propojení, synergie, komplementarita jak chcete eh, vlastně eh, více podpořit eh, ty mezirezortní uvnitř komise přístupy po dvouletém působení na e, základě horizontální koordinace. Jak byste to nyní zhodnotil, ty první dva roky? Ono to také znamená e, precizní aplikaci principu subsidiarity, to znamená, že Evropská komise by se měla soustředit pouze na e, činnosti s, danou, s evropskou přidanou hodnotou a neplést se do národních iniciativ. Takže chcete v tomto směru vydat nějaká doporučení, nějaká pravidla? pravidla a chtěla bych zmínit ještě jednou věc. Já jsem byla odpovědná za eh, udělení absolutoria roku 2014 a naprosto mi tady chybí pokračování otázky eh, etického kodexu pro eh, komisaře. Zmínil to i kolega Celer. V světle stávajícího přístupu veřejnosti by tady asi Evropská komise měla hovořit o určitých zlepšení, která jsou z našeho pohledu nutná. A podobně jako zpravodaj pan Celer, Keller. mně chybí studie o dopadech, je to něco, co potřebujeme. Já osobně pracuji na některých tématech a musím říct, že se mi nelíbí eh, návrhování revizí směrnic, aniž by tady ještě vlastně byly ty studie o dopadech a vy nepochybně víte, o jakých případech teď konkrétně hovořím. Takže to jsou dotazy, ale budeme potřebovat eh, za více času. Každopádně už teď děkuji za vaše reakce. Děkuji, pan kolega Flanagan. Já musím říct, že jsem trošičku zaražen vzhledem k tomu, co jste řekl o Brexitu a e, dopadech e, té e, pracovní skupiny. Já si myslím, že Eh, humor je určitě dobrý a řadu problémů eh, vyřeší, ale co nevyřeší problém je utéct od reality. Vy eh, pracujete prostě pro určitou iniciativu a ta pro určitou instituci a ta prostě je částečně odpovědná. Prostě je tady rostoucí nevůle ohledně toho, jak Unie funguje. Můžete mít kolik seminářů chcete, ale pokud veřejnost Evropské unie se domnívá, že tady prostě eh, se lidem neříká pravda, tak se lidé odkloní od těch vašich snů jednotné Evropy. Jeden příklad za všechny. A kolega Liberacky eh, také o, o, se o tom zmínil. Eh, týká se to pana Barosa a bývalých komisařů a je to vnímáno prostě tak, že to je eh, prostě eh, odrazový můstek k větším, eh, větším finančním prostředkům. Je třeba zabít tento, tuto představu a se řešily konflikty zájmu, aby k něm hlavně vůbec nedocházelo. Další důvod, proč došlo k Brexitu a proč dojde k více takových mm, Brexitům, je, že tady prostě jsou rozhodnutí svrchovaných států, a Británie chce být svrchovaným státem. Eh, tato rozhodnutí jsou prostě eh, házena pod stůl a pokud se vám nelíbí rozhodnutí eh, svrchovaných států, tak se řekne, že, se, že, že byli pochy, že, že jednali pochybeně. Prostě takhle se to řeklo i Irům. Irům se řeklo, že pochybili, když nesouhlasili s dohodou z Nice a z Lisabonu. Vy jste vzděláni, vy jste chytří, víte, o co chcete. Eh, eh, tak když souhlasíte, tak eh, jste pochváleni. A díval se někdo na to, co znamená výraz fašismus? Podívejme se na to, co to znamená, jaké jsou dopady. Pokud si tyto lidé zde myslí, že ostatní mají pravdu pouze tehdy, když s nimi budou souhlasit, tak můžeme říct naschledanou Evropské unii a už se nemusíme vůbec dívat zpátky. A pokud prostě eh, řeknete, že to byl úspěch, eh, Prosím, ukončete, říká předsedkyně. Já hovořím tady o budoucnosti Evropské unie. Pokud eh, na tohle nemáte dost času, tak je to další důvod, proč unie nemá budoucnost. Můžete prostě otevřít oči a podívat se, proč se tohle všechno eh, rozpadá. Je to arogance lidí v této místnosti. Je to také řada dalších důvodů. Další důvody si poradí sami Eh, sami, eh, sami o sobě, pokud eh, budeme vždycky takhle arrogantně přerušováni, když o tom budeme hovořit. No tak to mohu vrátit v tomto případě, protože nejsme tady proto, abychom nadávali našim partnerům a proto bych ráda vyjádřila, že se mi to teď nelíbí, nic to nepřinese, k ničemu to nevede. A teď pan kolega Štás. Bohužel neslyšíme. Eh, děkuji, paní předsedkyně. Pane Leinere, eh, já se vracím k otázce, kterou jsem položil před rokem. Eh, nevíme, komise a evropské státy zažívají antievropské hnutí. Hovořilo se o dlouhodobých perspektivách. Vzpomenete si na Jan a na, na Muldera, eh, který vězel za iniciativou už celou dobu. Eh, jsme hovořili abychom přiměli členské státy k tomu, aby převzali větší odpovědnost za výdaje. A e, to se týká e, finančních ministerstev respektivních zemí. Nikdy jsme nebyli úspěšní, pouze některé státy jenom částečně převzaly naše doporučení a většina z nich jsou země, které jsou spíše euroskeptické. UK, Nizozemsko, Dánsko a máme tady tedy velký stupeň euroskepticismu v těchto státech. Já chápu, že říkáte, že současná praxe nefunguje a že hledáte alternativy. Některé členské státy eh, se skrývají za svou federální strukturou, ale podívejme se na výroční zprávu účetního dvora. Vidím, že členské státy si musí uvědomit, že jsou že dostávají velké sumy peněz. A některé z nich <coughs> jsou si jistě vědomi toho, co se děje. Jaké iniciativy jste podnikli v posledních letech, abyste zlepšili tuto situaci, abyste se snažili zabezpečit, že evropské peníze se prostě neutrácely jen tak, že lidé se ne, nevyhýbají své odpovědnosti. Je třeba převzít odpovědnost za čerpání fondu. Nejde pohlížet na to, jako že to jsou peníze, které spadly z nebe. Kolegyně Ayala Paní kolegyně Ayala Sendra, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji mnohokrát generálnímu eh, panu Italianovi za jeho informaci. Mám několik otázek. Jedna se týká politiky ochrany uprchlíků, eh, protože vím, že vaše generální, váš generální sekretariát má osoby, které jsou odpovědné za to a já bych vás rada požádala, abyste nám vysvětlil ne z hloubky, ale jakou exekutivní hloubku má komise, aby se splnily dohody jsou tady peníze, to je to, co říká komisař, peníze tu jsou pro projekty a programy, ale to, co vidíme každý den a to, co zažívají občané, je absolutní neschopnost aplikovat, použít tyto prostředky. Co děláte konkrétně pro jiné věci? dáváme tady obrovské pokuty, ale zatím tady, což je zásadní otázka, eh, komise není schopna rozvíjet příslušné nástroje. Za druhé, jakým způsobem nakládáte se stresem veřejných evropských zaměstnanců? Protože tady máme nejenom krizi, máme tady dopad Brexitu, máme tady velký populismus, Eh, máme tady eh, eurofobii, která se stále více eh, zviditelňuje. A mm, víte, že na komisi jsou lidé, kteří eventuálně se pohybují tímto směrem. A tady bych ráda řekla, že máme dvě tendence. Jednak externalizaci, to zažíváme, že tady máme nedostatek eh, veřejných peněz, aby se prováděly určité aktivity a za druhé nejenom z hlediska prvku bezpečnosti a také efektivnosti je tady druhá tendence, kde dochází k internalizaci, čili já bych chtěla vědět vy jako generální tajemník v současné době, co děláte mezi těmito dvěma protichůdnými hnutími kde se nachází komise ve svém postoji. Co se týče etického kodexu komisařů, k tomu již došlo, ale chci vědět, jakým způsobem, ehm, jakým způsobem, protože my hodnotíme pravidelně agentury, eh, zda skutečně splňují to, eh, co bylo zakotveno v eh, v sepsaných zájmech a chci vědět, co konkrétně děláte, například generální ředitel výzkum se nachází v kritické situaci, eh, protože eh, spravuje celou řadu významných programů jdoucí až za rámec Horizontu 2020. Já se chci zeptat, proč se neaplikovala politika mobility, eh, která se jinak aplikuje ve všech generálních ředitelstvích. Děkuji vám. A teď náš nový kolega, kterého mezi námi srdečně vítám. Děkuji vám, paní předsedkyně. Pane generální tajemníku, já mám otázku eh, týkající se sekretariátu OLAFu eh, potírání z eh, pronevěry. To se týká také našeho výboru, protože nedávno generální sekretariát OLAF byl podřízen kontrole a já, zdali, když se země, změnily se věci, protože tady byly pochybnosti o tom, jakým způsobem funguje dohlížecí výbor a zda respektuje pravidlo nezávislosti, které se aplikují na tuto instituci bojující proti uh, avoir des précisions. Spronevěře. Uh, když se podíváme na tento imperativ nezávislosti, který chceme aplikovat na Olfa, rád bych se zeptal, jak to vypadá. Nedávno došlo ke zprávě francouzského senátu strany eh, nezávislých administrativních pracovníků. A to bylo věnováno tomu, co Olaf dělal týkající se a spochyboval o nezávislosti ke které dochází eh, v rámci finančních podvodů. Kolega Flemingen, ještě jednou. Uh, eh, paní předsedkyně, vy jste hovořila o eh, prostě ohrožování lidí, slovy. Já myslím, že největší věc, nejhorší věc je říct 700 eh, milionům lidí, či 70 milionům lidí, eh, vy jste udělali chybu. Oni jsou prostě svrchovaní. Eh, způsob, jakým jste odpověděla, je esencí toho, jak se bude Unie snažit přistupovat k Brexitu. Vy se prostě budete snažit že přesvědčit všechny, že jsme udělali chyby. Pokud někoho eh, naštvalo to, co jsem řekl, tak je to pro Evropskou unii ještě větší problém, protože Unie musí udělat něco s konfliktem zájmu, musí udělat něco s tím, že tady není akceptována eh, vůle lidí, protože pokud to nebude dělat, eh, tak je její osud spečetěn. Tak se neurážejte a začněte ten problém řešit. Nezapomeňte, eh, kde jsou příčiny a důsledky. Já se eh, bráním k, vzhledem k formě. K obsahům jsem se nevyjádřila. Já jsem se vyjadřovala k formě. To bych tedy ráda ještě jednou zřetelně zdůraznila. Já jsem se sama dala na seznam řečníků. Ne, my tady ne, nebudeme provozovat žádnou debatu. Kromě toho Pan generální tajemník tady byl v 9 hodin a poslanci tady v 9 hodin nebyli. Proto chápu, že trvá na tom, aby se dodržela doba a bylo by důležité mu dát také šanci, aby mohl zareagovat. Mám tři otázky leverage finančních nástrojů. Předtím jste řekl, že FC 12,9 na 1 euro čekají 12,9, pardon, k tomu se připoje 12,9 eh, cizího kapitálu. Co je to cizí kapitál? Protože eh, když hm, kontrolujeme veřejné peníze, tak co se týče soukromých investic, jsme nic nezískali. Eh, Doposavadní leverage definice komise nerozlišuje mezi státním kapitálem a privát, soukromým kapitálem, ale bych se ráda dostala dostala až tam. A to chci, aby se dostalo do finančního nařízení. Jaká máte čísla, čísla týkající se atraktivity? E, otázka etického kodexu. Druhá otázka. Jak můžete si být jistí, že právě teď komisaři nejsou na akvíze, Eh, pro, že už nehledají, co budou dělat poté, až skončí pracovat na komisi. My jsme se poučili, že komis, býti komisařem dva roky znamená být lobbyistou. A tato souvislost mě zneklidňuje, protože proto jsme zatím nenaplánovali žádné mechanizmy a musíme se teď postarat o to, do jaké míry úřední doba se eventuálně nezneužívá proto, aby se aby začali prostě už eh, dělat akvizice pro to, co budou dělat po skončení funkce na, v komisi což jsme mohli pozorovat. Já jsem zpravodajkou pro Omnibus a mám obavy. Omnibus se prodává jako velké zjednodušení. Kdyby tomu bylo tak, byla bych pro. Ale tady se zavádí celá řada změn, které jsou matoucí eh, a Tady musím říci, že z, tyto, z eh, titulu eh, toho časového tlaku to není fér. My jsme pod takovou časovou tísní, že se nedokážu představit, jak se máme vyrovnat eh, s tou přehršlí těch změn, protože ta, kde je hodnocení dopadu pro tyto tak daleko jdoucí návrhy? Například v otázce využívání pravidel při finanční, v čerpání finančních prostředků z příslušných finančních nástrojů. Tady se mění svět. Vy tvrdíte, že se to zjednodušuje, ale já tvrdím, že se to vůbec nezjednodušuje, alespoň pro nás ne. Možná pro EPIA, to věřím, <clears throat> pro, kapitál, <clears throat> pro kapitálové investice možná. Ale pro koho to chceme zjednodušovat? A tady podle mého názoru komise ještě nepracovala dostatečně dobře, aby mohla prodat tyto návrhy. Předtím jste zmínil dopis od eh, předsedy Junckera na parlament, co se týče etického kodexu a konzultace. My se skutečně snažíme také vám dát odpověď, ale doposud se nám nepodařilo přesvědčit vrchní úroveň parlamentu, že tady máme naši povinnost něco udělat. Zatím se to nechává ležet ladem. Výbory ještě ne, nejsou ještě, rozho, ne, nejsou ještě přiděleny výbory, které by měly zareagovat na tento dopis. Teď dostanete slovo vy na odpovědi, prosím. Thank you, Madam Chair. Děkuji, paní předsedkyně. A děkuji všem členům a členkám výboru za připomínky a dotazy. Dovolte, abych se pokusil na ně odpovědět co nejlépe. Některé dotazy byly spíš politického charakteru, to zase není tak úplně na mě, ale i na ty se pokusím reagovat co nejlépe. Zazněla obecná otázka ohledně e, vůči role komise ve stávajícím eh, momentu, ve stávající chvíli. A to, co bych tady chtěl říct, je, že předseda Juncker od samého počátku eh, svého funkčního období se snažil tuto vůči roli plnit eh, tím, že otevřeně deklaroval, že se nacházíme ve velice Eh, výrazném období, že tady jsou velké výzvy, že se musíme ale soustředit na priority, že se Evropská unie nemůže zabývat veškerými podrobnostmi života občanů unie. A proto také navrhl svůj desetibodový eh, seznam prioritních úkolů, které jsou skutečné, reálné. Pokud se podíváte na legislativní návrhy komise, tak eh, se snížila, tato, tento objem se snížil o nějakých 40 Eh, proběhla diskuze ohledně propojení s otázkou britského referenda. Já osobně si nemyslím, že bych byl býval řekl, že komise či nějaká jiná unijní instituce nebudou respektovat vůli britského lidu. To, co jsem řekl, je, že eh, se pokusíme, aby to, co si přeje britský občan, proběhlo co nejpokojnějším, nej nejumírněnějším a spořádanějším možným způsobem. Několik dotazů zaznělo eh, k etickému kodexu. Tady bych rád uvedl, že to vnímám jako dvě oblasti. <clears throat> za prvé je to kodex a za druhé se to týká chování. E, kodex e, či chování je něco, co se nemůže zachr- e, za- definovat pouze pravidly. Je tady článek 125 smlouvy, ale jsou tady samozřejmě určité situace, kdy se musí zhodnotit, zdali to chování je vhodné či nikoliv. A myslím, že předseda Juncker v tomto směru velice jednoznačně stručně eh, uvedl, co si představuje jako, eh, jak, jak vnímá nové aktivity svého předchůdce. Eh, ale prostě ne vše, opakuji, může být zahrnuto do pravidel. Eh, zároveň eh, je tady velice jasné doporučení od mezinárodních organizací, že eh, pokud to období cooling off prodloužíte hodně, tak tržní hodnota před lidí, kteří měli tedy předchozím období ty veřejné funkce, se sníží. Proto se také Juncker rozhodl Eh, zvýšit to období eh, na eh, tři roky pro bývalé komisaře a předsedu. Rovněž musím říct, že se mě dotkly ty připomínky ohledně pracovníků komise. Je tady stres, pod kterým musí žít. Někteří poslanci řekli, že dostáváme čím dál tím více nových pracovníků. Ano, generální sekretariát dostal více pracovníků, ale komise v posledních pěti letech eh, vlastně eh, čelí eh, snížení o jedno procento každým rokem a přitom výzvy neustále narůstají. Takže interně jsme přijali celou řadu důležitých důležitých iniciativ, abychom se eh, prostě zabývali i otázkou eh, toho, eh, jak se cítí lidé v práci eh, eh, a jejich psychické a fyzické pohody. A poslední reakce ukazují, že toto je poměrně pozitivní, takže tady se alespoň určité povzbudivé známky objevují, ale je to stresující pracovat v komisi, to neskrývám. A my se opravdu snažíme dělat maximum pro to, Eh, aby eh, se nám podařilo vyvážit ty jednotlivé eh, stinné a slabé stránky s ostatními. A to mě vede k otázkům ohledně, otázkám ohledně spolupráce mezi jednotlivými odděleními, odděleními v komisi. Já to vnímám jako svoji osobní odpovědnost, eh, aby eh, kromě všech těch projektových týmů, kterým teď předsedají místopředsedové, eh, abychom tedy vlastně stejně postupovali na úrovni jednotlivých oddělení. Není tedy žádná iniciativa uvnitř komise, eh, která by nebyla předmětem extenzivní spolupráce mezi jednotlivými složkami komise. Není to způsob, jakým jsme pracovali před, dejme tomu, pět, před deseti lety, kdy se ty věci opravdu chystaly izolovaně, ale prostřednictvím studií o dopadech E, e, a další, e, a vzhledem k dalším skutečnostím, tak vlastně teď u přípravy nové iniciativy to vlastně vznikají no, nové pracovní týmy, které mimochodem řídí někdo z generálního sekretariátu, ne z toho příslušného odboru jako dřív, a to spolupráci mezi jednotlivými složkami komise výrazně posílilo. Pak je tady otázka přístupu k finančním zdrojům podle Junckerova plánu, Eh, tak eh, já musím říct, že eh, vnímán je ten plán velice dobře. On opravdu, jak už jsem také podotkl, sebou nese soukromé investice. V prosinci 2016 90 všech eh, finančních eh, zdrojů pocházelo z vnějších eh, rozpočtových tedy zdrojů, ze zdrojů mimo komisi, pardon, mimo Unii či Evropskou banku. A to samozřejmě také velmi nás povzbudilo. Eh, a jak to vypadá konkrétně? Financování z Evropské banky a z unijního rozpočtu umožňuje poskytnout záruky investorům, takže oni jsou vlastně eh, pokryti, co se týče případných ztrát v té první fázi projektu, eh, což je velice důležitý stimul pro soukromé investory. A Pak tady zazněl dotaz ohledně subsidiarity a obecných pravidel e, k subsidiaritě tak já vám mohu říct, že v kontextu všech těch studií o dopadech je to většinou úplně první dotaz, na kterou reagujeme v těch e, studiích o dopadech e, v tomto směru je nesmírně striktní. Pokud se podíváte na zprávu o jednot, z jednotlivých Eh, těch eh, projektů, tak eh, je tady poměrně hodně zpráv, které byly odmítnuty o těch dopadech a to je opravdu něco, co je vnímáno nesmírně, nesmírně jaksi pečlivě. A pak tady ještě zazněl dotaz ohledně uprchlické krize a výkonné kapacitě komise. chtěl bych říct, že uprchlická krize je velice eh, takovým ojedinělým eh, případem, kdy vlastně v eh, terénu musí pracovat komise společně se členskými státy, v konkrétně v Řecku, ale v dalších zemích v té první linii generální ředitel odpovědný za strukturální reformy a podpůrné služby. Eh, ten jezdí do Řecka zhruba dva dny v každém týdnu, aby pomohl eh, těm konkrétním řeckým orgánům eh, při řešení krize, poskytoval podporu v jednotlivých krocích. Myslím, že to je velice důležitý příklad toho, jak můžeme spolupracovat s členskými státy a nejenom vydávat pravidla, jak opravdu konkrétně spolupracovat v terénu. A samozřejmě vytvoření evropské eh, eh, hraniční eh, a při, mořské kontroly. tak už se vlastně e, teď do toho pustilo více států a to také pomáhá e, u těch pobřežních lídek řešit vnější e, hranice a jejich ochranu. Paní Ayala Sender se ptala na externalizaci a internalizaci. Řekl bych, že vlastně nenazval bych to externalizací, ale velká změna, eh, která tady probíhá v porovnání s eh, obdobím před nějakými pěti lety, je vytváření těch výkonných agentur a to velice dobře funguje. Eh, tyto agentury pracují velice v těsné součinnosti se svými příslušnými DG. Rovněž zazněla otázka ohledně mobility těch vysokých úředníků Eh, máme určitá indikativní pravidla ohledně eh, této mobility, pokud jsou tady ovšem eh, úředníci, kteří mají důležitý významný, významnou funkci v určitou dobu, tak není povinnost je vlastně s nimi nějak hýbat. Eh, moje předchůd, předchůdce eh, byl v tom postu téměř 10 let, ale já doufám, že to nebude můj případ, protože to je opravdu velmi náročná práce. Tohle eh, to říkám trošičku jako lehčím tónem. A pak je tady ještě otázka dozoru. Tak ten dozorový výbor teď se přesune, který se týkal OLAFu, se teď přesouvá ke komisi a e, bude v neutrálním e, oddělení, tak aby tady prostě e, byla vyváženost zaručená. A rovněž tady zazněla otázka nezávislosti OLAFu jako takového, pokud jsem dobře rozuměl dotazu. Tady mohu jaksi potvrdit, že investigativní funkce OLAFu se realizují skutečně zcela nezávisle Eh, ze strany komise minimálně tady nezaznívají žádné pokusy do toho vstupovat a ovlivňovat. Paní předsedkyně, pokusil jsem se odpovědět na všechny dotazy. Aha, odpovědnost členských států. Máte pravdu. Já eh, tady požádám kolegu, eh, pana Krafta, aby reagoval na tento dotaz. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně, budu velice stručný členské státy v rámci sdíleného řízení jsou také odpovědné. Jsou tady ta původní prohlášení, která podepsala eh, Spojené království, Nizozemí, eh, Švédsko a Dánsko. A jak víte, komise se zástupci parlamentu a národními státy definovaly kritéria ohledně toho, jak můžeme použít záruky v těchto národních prohlášeních. Bohužel to nebylo příliš úspěšné, jak víte. My 104 máme teď pouze tři státy eh, s těmi národními prohlášeními. Britové od toho ustoupili, nicméně velice těsně pracujeme s členskými státy, abychom se vyhnuli chybám, eh, takže my to využíváme eh, vlastně také nejenom pro semináře, a, ale také pro otázky Eh, penzí a další. Eh, pokud dojde k pochybení, máme možnosti to finančně postihovat, děláme to providelně a eh, informace jsou poskytovány ve sdělování o ochraně evropského rozpočtu. Mám ještě dva zájemce o slovo, takže prosím oba dva kolegy o stručnost. Děkuji, paní předsedkyně. Eh, rád bych položil panu generálnímu řediteli následující otázku. Jde o téma ochrany hranic, zejména v souvislosti s Řeckem. Chtěl jsem se zeptat zcela všeobecně, neboť eh, nyní máme velké opoštění, velké problémy při zpracovávání žádostí o azyl v Řecku. A proto se ptám, když eh, začalo to společné prohlášení EU a Turecka, tak tehdy pan Juncker slíbil, že eh, dá k dispozici při nejmenším 400 expertů v otázkách azylu a 400 eh, expertů na právo, že vyšle do Řecka. Dosud do Řecka nikdo takový nedorazil. V Řecku máme velké množství uprchlíků a nelegálních přistěhovalců na řeckých ostrovech. Máte tedy nějaké údaje o tom, jak vlastně to dopadlo s těmi experty, jak se to vyvíjelo? A krátká poznámka, hovořili jste o spolupráci komise s řeckými úřady. Tato spolupráce se odehrává v rámci Evropské unie. Je tomu tak, anebo se odehrává v rámci memoranda, tedy eh, v rámci toho, kdy komise je potom členem trojky a takto jedná s řeckou vládou. A ještě otázka, která se týká sekretariátu. Eh, paní předsedkyně, máme se tlumočení do řečtiny, ano, to vidím, ale ne, naše diskuse není přenášena webovou televizí Evropského parlamentu v řečtině. Když si na to kliknete, nemáte možnost diskuzi sledovat v řečtině. Já vás prosím, abyste zařídila, aby to bylo možné eh, i v řeckém jazyce sledovat protože já jsem skutečně se na to díval a momentálně není možné si tam kliknout na řečtinu a sledovat diskuzi v řeckém jazyce. Děkuji. Děkuji za poznámku a nyní kolega Flanagan, prosím. Děkuji vám mnohokrát. Tady zazněla skutečnost, že chcete, aby Brexit, k Brexitu došlo hladkým a řádným způsobem. Na Štrasburkem zasedání jsem měl příležitost setkat se s Michelem Barnierem a jednu věc, kterou jsem si odnesl z toho zasedání, je, že nepochopil vůbec, o čem hovoříme, protože na neštěstí jeho úroveň angličtina prostě nebyla dostatečná. A toho, čeho jsem si všiml s vámi, vy máte fenoménní znalost anglického jazyka a také eh, vynikajícím způsobem využíváte angličtinu eh, domníváte se, že to byla chyba, když se zvažovalo, že chcete, aby došlo k Brexitu řádným způsobem, aby anglicky hovořící skupina měla vyjednavatele, eh, který potřebuje tlumočníka, což znamená, že se budou ztrácet detaily. Proč se nevybral anglicky hovořící vyjednavač? Mm, protože Eh, váš předchůdce řekl, že mm, a v Irsku je to taky, že irské řešení je, eh, že my tady slyšíme francouzštinu a němčinu a vzdalujeme se od Británie a to tady vůbec není eh, v pořádku. To první zasedání jsme opustili nesmírně zmatení. My potřebujeme, aby se mohly projednávat detaily. Děkuji mnohokrát a teď další řečník. Uh, very quickly, Madam Chair. <clears throat> Um... Velice rychle, paní předsedkyně, co se týče spolupráce s řeckými úřady a co se týče eh, projednávání nedovného požadavku, eh, je tady požadováno, aby došlo nejprve k zahájení odpovídajícího procesu a procedury z řecké, straně, z řecké strany a eh, by to bylo podporováno specialisty z členských států a proto určité spoždění a v současné době vyzýváme členské státy k tomu, aby dodali personál a své experty, aby podpořili řecké orgány. Můžeme to udělat i bilaterálně, zajímáte-li se o nejnovější čísla. Tázal jste se, za krom dokází v rámci toho stanoviska nebo toho rámce EU, eh, Turecko nebo v rámci trojky. Komise eh, prochází reformami týkající se asistenčním podpůrným servisem a službami v této oblasti a je to součástí generální, pardon, všeobecné spolupráce, kterou máme s členskými státy. Členské státy požádali o pomoc eh, a podporu a domnívám se, že setkání s nimi prokázalo, že můžeme komunikovat se všemi jakýmkoliv jazykem díky vynikající práci tlumočníků. Děkuji mnohokrát. Tímto dostává na závěr slovo pan zpravodaj. Již jste uvedla, že nemáme příliš mnoho času. Diskuse byla skutečně velice komplexní. Děkuji ještě jednou eh, panu Talianovi za jeho informace, rovněž veškerým kolegům a kolegyním za příspěvky a Vše se to potom odrazí ve zprávě o absolutoriu za rok 2015. Jistě, eh, mohli bychom s vámi, pane Italiany, hovořit o celé řadě dalších věcí. Sám nám nesl mnoho problémů, kterými se také velice máme. EFSI, finanční nástroje, svěřenecké fondy a jak to bude fungovat. Ovšem na to není dnes dostatek prostoru a já doufám, že v naší diskusi budeme moci pokračovat. Děkuji předsedkyně, děkuji, ano, zůstaneme v kontaktu a ještě se znovu uvidíme. Děkuji mnohokrát, že jste eh, zavítali mezi nás a že jste nám odpověděli naše dotazy také písemně. Tímto jsme dospěli k bodu tohoto, k tomu, ke konci tohoto bodu a prosím všechny, aby, kdo nejsou členové výboru ani poradci frakcí, ani z komise zde nemusí být, aby opustili sál v rámci dalšího bodu, kde budeme hovořit o zprávě afrického mírového projektu. A já také prosím, aby až začne tento bod, bylo přerušeno přenášení